ale teď je všechno v pořádku. Přes zpravodaj je s námi zde v parlamentu. Budeme hovořit o zprávě eh, pana Davida Martina, který se týká eh, přizpůsobení eh, jednacího řádu, tak aby odpovídal Lisabonské smlouvě. Teď dovolte, abych dal slovo panu Davidu Martinovi zpravodaji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za vaši eh, schovývavost a také za to, že jste zde. Já, když eh, jsem eh, poprvé vstoupil do Evropského parlamentu v roce 1984, tenkrát jsem řekl Kenu Collinsovi, skotskému poslanci,